a není tady napsané, co je to za stanovisko, a stanovisko, která se týká eh, nařízení Rady a parlamentu, eh, pokud se týče vyšetřování eh, proti podvodům. To je mm, podle příslušných předpisů Evropské unie a Eurotamu. Toto stanovisko jsme obdrželi včetně zdůvodnění komise. Tyto dokumenty budou schváleny přiložením k zápisu ze schůze a pokud nebudou připomínkovány do tří měsíců, nabudou platnost. Nyní se dostáváme k debatě o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Máme na to jednu hodinu a Nyní jako první část budeme se zabývat situací v Bangladeši a uvede nás do problematiky kolega Tenok. Děkuji, pane předsedo. Když jsem byl v Dhaka, v Dace, eh, před několika lety navštívil jsem Muzeum národní paměti, eh, kde byly zmapovány případy Eh, porušování lidských práv a zvěrstev páchaných eh, v roce 1971 na civilním obyvatelstvu, zejména na menšinách. Uplynulo mnoho let a je tedy naprosto správně, že mají být konečně pohnání z odpovědnosti. Zločiny takovéhoto rozsahu nemohou být eh, nikdy promlčeny. A my proto ECR e, odsuzujeme násilí, které vypuklo nedávno v souvislosti s potrestáním zodpovědných osob a voláme potom, aby příslušné úřady a vláda e, obnovili pořádek a uzavřeli takto tu strašnou a bolestivou kapitolu v historii Bangladéše. Děkuji vám, pane Teneku, a nyní pan kolega Preda na dvě minuty. Inkluderii situace din Bangladeš. Vážený pane předsedo, ano, já jsem byl jedním z těch, kdo chtěl toto téma umístit na dnešní program. A opravdu bychom měli reagovat na události, ke kterým došlo v nedávné době, především které vedly k tomu, že Delvar Hossain Sejde byl odsouzen k trestu smrti. Je to místo předseda opoziční strany Jamal e Islámy. Nesmíme zapomínat na události, které proběhly v Bangladeši v posledním let, e, roce. Ovšem je to taková paradoxní situace, protože to Mezinárodní trestní tribunál, který by měl pomoci této zemi překonat všechna ta traumata občanské války z roku 71, které jsou původem um, tohoto násilí. My samozřejmě jsme kategoricky proti trestu smrti a chceme, aby bangladeské úřady změnily tento trest smrti a aby zavedli moratorium na trest smrti. Respekt mezinárodních standardů, norem, pokud jde o spravedlivý proces, to je zásadní, především s ohledem na tento tribunál, který by měl podpořit eh, usmíření v této zemi. Ovšem násilí, které mm, nastalo po vynesení trestu smrti, vynesení tohoto rozsudku o trestu smrti neakceptovatelné. Ať už hovoříme o kterékoliv straně, mm, na, str- na straně bezpečnostních složek nebo podporovatelů strany Jamal e Islámy mírové demonstrace samozřejmě jsou vítány, ovšem násilí nikdy nemůže vyvolat rozumnou reakci. Velice nás neklidňuje tato situace, protože Human Rights Watch analyzoval situaci a údajně většina obětí tohoto násilí byly obětmi um, oficiálních uh, složek. Zároveň zde vidíme polarizaci, narůstající pola, polarizaci v, uh, mezi obyvateli Bangladeše. Na jedné straně je to uh, laická uh, část obyvatelstva a druhá, kterou představuje Národní strana Bangladeše, která je propojena s Jamal e Islámy stranou. My opravdu chceme, aby obě dvě, voláme potom, aby obě dvě strany uh, uklidnili situaci. Děkujeme. Děkuji a nyní paní kolegyně Gergade Odebrek dajte minutu. Děkuji vám, eh, paní, pane předsedající. Eh, po vyhlášení eh, výroku trestu smrti na Saida Saidio došlo k obrovským nepokojům v Bangladeši. Byl Saledán vinným za vraždění v době války za nezávislost v roce 1971. Jsou, byl milion mrtvých a další Eh, další oběti. Vláda Bangladeše musí přijmout rozhodné kroky ke stabilizaci situace v Bangladeši a navíc eh, Bangladeš patří k té menšině zemí, kde je ještě přípustný trest smrti a je třeba, eh, aby se řídila mezinárodním právem v této oblasti. Evropská unie je proti používání trestu smrti bez ohledu na to, jaký zločin má být takto trestán. Vyzýváme Bangladeš, aby v soudnictví se přizpůsobilo mezinárodním standardům. Děkuji vám, paní kolegyně, a na paní eh, Lembert na půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím jako předsedkyně delegace pro jihovýchodní Asii a jako členka frakce Evropský parlament podpořil pod, uh, potřebu tribunálu. Ty, zločiny byly spáchány před 40 lety a stále vrhá, tyto zločiny stále vrhají stín na celou zemi. Potrestání těto, eh, těchto zločinů bylo tématem manifestu z minulého ledna a uh, ta strana je teď ve vládě. Přesto mnoho z nás má smíšené pocity. My chápeme potřebu eh, tribunálu, ale jsme proti tomu, aby byl mm, trest smrti eh, přijatelný. Věříme, že soudy by měly eh, být plnou kontrolu a politické intervence by eh, nejsou akceptovatelné. Chápeme snahu Bangladeše řešit svoji minulost, ale nemělo by to znamenat, že tento tribunál nebude dosahovat mezinárodních standardů. A jsou tady určité obavy. Ehm, byly tady oba, eh, především změny, co se týče pravidel odvolání. Víme, že tam budou velké vášně a Eh, ale jako tribunály samotné ukazují smrtí, násilí a zastrašování bylo do, už dost. Je tragédie vidět ehm, um, smrt, eh, počet eh, případů úmrtí, které v důsledku útoku na um, menšiny a civilisty. My proto vyzýváme všechny strany, všechny, kdo jsou u moci, aby zastavili násilí. Děkuji. Děkuji kolegyně Lambert, jedna minuta, kolegyně Wikström. To všichni lidé, kteří v roce 71 zažili to hrozné vraždění, tak Mm, pro ně je důležité, aby mm, zodpovědné osoby byly konečně povolány k odpovědnosti. Je také důležité, aby ten tribunál proběhl řádně, aby byly mm, respektovány mezinárodní standardy, právní jistota. To se bohužel nepodařilo. Seznam nedostatků řízení je velmi dlouhý um, svědkové se nedostavili k tribunálu, není právo na právní zastoupení a tak dále. Ti obžalovaní z, z těchto zločinů musí mít možnost se obhajovat ze strany PP. Musíme vyzvat ehm, bangladeskou vládu, aby toto brala vážně a aby tyto procesy eh, byly zahájeny znova. Děkuji paní kolegyně Wikström, kolegyně Veržia. Jedna minuta. Děkuji, vážený pane předsedo. Válka za nezávislost mezi západním a východním Pakistánem v roce 71 měla za následek tisíce možná miliony obětí. Samozřejmě, že oběti chtějí vidět určitou spravedlnost. V roce 2007, 2010 došlo k, konečně k tomu, že tento tribunál byl vytvořen, aby řešil tyto, um, tyto přehmaty, tyto zločiny. Ovšem, my samozřejmě potřebujeme, aby tento tribunál respektoval mezinárodní pravidla i především spravedlivý proces, nemůže modifikovat legislativu tímto způsobem. Prostě to povede jenom k dalšímu násilí, k čemu i nakonec došlo. Dochází k tomu, že ze strany oficiálních orgánů je zde represe proti tomuto násilí. A já osobně si myslím, že vláda i všechny politické složky musí udělat vše proto, aby se situace uklidnila, aby nedošlo k dalším přehmatům. Děkuji. Děkuji kolegyně Veržia. A nyní za frakce má na jednu minutu slovo kolega Kačmárek. Pane předsedo, dámy a pánové, výkon eh, spravedlnosti je správný. Nicméně eh, v případě Bangladeše procesy se odehrávají desítky let po dokonání zločinu. A špatně je, pokud výkon spravedlnosti vyvolává výbuchy násilí bylo možné se vyhnout novým obětem. Jsem přesvědčen, že by eh, spravedlnost byla spravedlivější a účinnější, i kdyby Bangladeš nevyužívala eh, trest smrti. My se snažíme eh, ve svém dokumentu omilostnit všechny, všechny tresty smrti a e, dosáhnout jiného způsobu potrestání. Nám jde samozřejmě také o e, náboženskou svobodu, lidská práva a také vzdání se e, nadměrného násilí. Děkuji, pane kolega Čmarko, A nyní paní kolegyně Kretu na minutu. Děkuji za slovo. Ano, již dlouhou dobu nás zneklidňuje toto násilí v Bangladeši Samozřejmě, že chápeme potřebu volání po spravedlnosti, ovšem Evropský parlament již několikrát zdůraznil to, že trest smrti prostě není um, spravedlivým způsobem řešení této situace. To prostě nemůže vést k usmíření národní situace. Situace se pouze zhorší. Chceme, aby místní orgány změnily trest smrti proti těmto eh, vedoucím představitelům z roku 71 na jiný eh, trest Zároveň ovšem musí se snažit všechny strany o umírnění situace, omezení násilí, nesmí eh, oficiální složky eh, přistupovat k násilí. To prostě není eh, řešení situace. Potřebujeme nastolit mírové řešení těchto problémů bez nějakého zhoršování celé situace. Děkuji. Kolega Benion, na jedna minuta. Děkuji, my jste v Evropském parlamentu. Eh, máme dobré vztahy s Bangladešem díky diaspoře a díky spolupráci slušných úředníků. Proto máme povinnost a právo tady promluvit o nedávné vlně násilí, kterou vyvolala ztráta důvěry z důvodu porušení správního státu, politického zasahování do eh, trestního tribunálu, které se staly tak eh, zjevné, že jsme do toho prostě museli vstoupit. Já um, mám na mysli uh, moratorium, žádosti o moratorium trestu smrti a um, myslím, že je třeba, aby uh, OSN vytvořil zvláštní mezinárodní tribunál. Díky tomu by všichni měli důvěru, že bude tribunál, celá společnost by mohla věřit jeho závěrům a vláda by měla jistotu, že viníci budou potrestáni. Děkuji. Děkuji kolega Penion, pan Bělan, jedna minuta již eh, dříve mimořádně komplikovaná situace v Bangladeši se v posledních týdnech dále zhoršila. Eh, je to eh, výsledek toho, že vláda se rozhodla potrestat zločiny spáchané během osvobozenecké války. Zdá se, že to budí velké emoce, poněvadž prakticky každá rodina si zažila násilí na své vlastní kůži. Ne, nicméně nejvíce eh, ohroženou skupinou se staly eh, hinduistické hinduistická menšina, eh, kde islámští bojůvkáři se ničí jejich domy, ničí jejich obchody a tak dále. Ukazuje se, že jde pravděpodobně o náboženské důvody. My ovšem musíme apelovat na bengalské, bangladešské úřady, aby respektovali mezinárodní standardy a právní stát a také lidská práva. Pouze tehdy bude moci příslušný terminál, tribunál plnit svoji roli a země vybředne z chaosu. Vielen Dank, Herr Kollege Bielan. Děkuji kolega Bělan, teď má slovo kolega Maštálka. Sedo kolegyně a kolegové, navrhovaná rezoluce patří k těm, které varují před nárůstem nespravedlnosti a násilí. I já jsem zpočátku vítoval vytvoření mezinárodního tri tribunálu, který by prošetřil zločiny spáchané během války za ne nezávislost Bangladeše od počátku jsem se ale domníval že cílem nemůže být pouze potrestání poražených

Děkuji, eh, pane kolego Maštálacho. A nyní jednotliví řečníci paní Basesku. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, v posledních letech jsme viděli velký ekonomický růst Bangladeši, založený na exportu, na zahraničních investicích. I přesto tato země čelí nesmírně obtížné situaci. Téměř polovina jejich obyvatel žije pod hranicí chudoby. Ekonomický růst Bangladeše je ohrožen ohromnými protesty, ke kterým došlo v současné době v této zemi. Myslím si, že místní orgány by měly věnovat pozornost této problematice a měly by vést dialog s opozicí, tak aby nalezli vhodné řešení této krizové situace. Pokud jde o nacionalistickou stranu, která podporuje násilné demonstrace, to nemůže zlepšit tuto situaci, pouze ji zhorší a bude to mít dopad negativní především na místní obyvatele. Děkuji. Frau Kollegin Basescu. Děkuji vám, paní kolegyně Vašesko, A nyní catch the eye. Dámy a pánové, my máme podle časového plánu pouze čas pro dva, já dám slovo třem řečníkům a přitom se omezím na ty, kteří nemají další eh, čas, eh, řečnický čas odpoledne. Jako první paní kolegyně Hübner. Děkuji vám. Když hovoříme o případech porušování lidských práv v Bangladeši, Vzpomínám si na Henu Kater, 14-letou občanku, která se stala obětí nelidského práva. Teď, když známe okolnosti její tragické smrti, můžeme říci, že na ní bylo spacháno barbarství, které do civilizovaného světa nepatří. Nejen, že byla znásilněna ženatým eh, mužem, ale ještě za to byla potrestána. Eh, můžeme se ptát, proč se to stálo ve zemi, která je považována za umírněně fundamentalistickou zemi a částečně demokratickou. Ukazuje se, že na venkově Bangladeši a v malých městech nefungují soudy a platí tam surová šaria. Když se na to podíváme detailněji, vidíme, že toto, tato země má eh, velké potíže s dodržováním správnosti, právnosti. Chtěla bych eh, aplikovat na úřady, aby skoncovali s nelidskými praktikami, jejich symbolem se stala Hena Kater. Děkuji kolegyně Hibner, kolega Tavariš, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice stručně. Nesmíme zapomínat na jednu z největších tragédií 20. století Indie, Pakistán a pak to byl východní, západní Pakistán, východní Pakistán, ze kterého se stal Bangladeš. Já bych chtěl apelovat na bangladeskou společnost, na místní orgány, instituce, prostřednictvím tohoto trestního tribunálu nebo jinými prostředky by měli udělat eh, maximum pro eh, svou zemi, pro eh, bengálskou kulturu, pro mm, úžasné lidi, jakým byl například Roman Khan. Po nezávislosti Bangladeše by měli tito lidé žít v míru, ve vzájemném respektu. To měli na mysli otcové zakladatelé této země. Tím uzavírám tento bod a slovo má na závěr komisařka Dama Naky. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. My vítáme přijetí rezoluce týkající se e, situace lidských práv v Bangladeši. Nedávná vlna násilí která vedla ke smrti více než 200 lidí a většího počtu zraněných, eh, vyvolá naše, vá naše obavy. Místo předsedkyně Ashton vydala prohlášení 2. března, kde vyjadřuje znepokojení nad eh, úmrtími během demonstrací. Diskuse o lidských právech musí být v kontextu výzev, kterým čelí Bangladeš to je eh, přelidnění, extrémní bída, tlak na přírodní zdroje, hrozby e, pro bezpečnost potravin, zranitelnost či přírodním katastrofám, otázky minorit. S jednou třetinou bí, eh, obyvatel pod hranicí bídy zůstává nerovnost velkým problémem. Stejně tak jako negrametnost, podvýživa, tato situace se může v budoucnu ještě zhoršit v důsledku klimatických změn. Evropská unie má dlouhou historii spolupráce s Bangladéšem při řešení těchto problémů. Vzhledem k dlouhodobé konfrontaci mezi vládou a opozicí a mm, demonstracím v souvislosti s válečným tribunálem hrozí, že násilí se bude intenzifikovat také s blížícími se parlamentními volbami. Parlamentní volby proběhnou v prosinci 2013 nebo lednu 2014, takže mírové parlamentní volby budou klíčové pro konsolidaci bangladejské demokracie. Je nutné, aby politické strany našly konsensus o modalitách nadcházejících voleb. Mezinárodní společenství nemůže tuto modality předurčovat. Naší rolí je podpora. EU pozorovalo poslední ehm, všeobecné volby a bude pozorovatelem i u těch příštích, pokud k tomu dostaneme pozvánku. Závěrem trestního tribunálu nebo jeho výsledek bude mít vliv na celkovou situaci, jak jste si všimli. Skutečnost, že jsme proti trestu smrti za všech okolností, včetně mm, nejhorších zločinů, neznamená, že obhajujeme beztrestnost. Jsme si vědomi hrozných událostí, ke kterým došlo v roce 71 během čanské války, Eh, ztrát na životech a eh, zločiny, které byly spáchány a významu spravedlnosti pro bangladejský lid. Vzhledem k násilí jsme vyzvali všechny aktéry ke zdrženlivosti. Je nutné, aby minority měly zvláštní ochranu. Je třeba zabránit eskalaci situace. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko Damanaki. Na závěr bylo podáno šest eh, návrhů rezoluce. Hlasování proběhne dnes opoledne po skončení rozpravy. Další pod je problematická situace menšin, především eh, iráckých Turkménů. Eh, Iráku. Jako první dostává slovo na jednu minutu kolega Lisek. Děkuji bardzo, paní předsedající, paní komisař. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. E, situace v Iraku za několika desítek let e, se vyvíjí komplikovaným způsobem. Je zde plno vnitřních i vnějších konfliktů.